Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko Redingová. Tímto i uzavírám rozpravu. Bylo podáno šest eh, návrhů rezolucí a teď mm, začneme hlasovat. Nejprve ale chci ještě sdělit, je tady procedurální připomínka? Kolego. Pane předsedo, bylo by možné hlasovat elektronicky ve všech třech? Pane kolego, máme tady jedno jmenovité eh, hlasování na závěr. Nejprve chci sdělit, že jsem dostal na komise návrh eh, na řízení o opatřeních v elektronické komunikaci, která mění směrnice z, z roku 2012. a 2015. tyto eh, směrnice budou eh, předány do příslušných výborů mm jako je výbor pro vnitřní politiku, regionální politiku a další. Teď se dostáváme k hlasování. První bude hlasování o e, rezolucích situaci Demokratické republice Kongo. Nejprve k odstavci 6 originální Lu, kdo je pro, proti, drželi přijato. Pak návrh rezoluce jako celé, kdo je pro, proti, zdrželi. Tak to je jednomyslně přijato. Dále um, ehm, rez, hlasování k návrhu rezolucí k Středoafrické republice. Nejprve společná rezoluce šesti frakcí jako celé, kdo je pro, proti, zdrželi jednomyslně přijato. A dále eh, rezoluce k situaci v Bahrajnu, šest eh, návrhů rezoluce a společná rezoluce čtyř frakcí. Rezoluce jako celá i jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. A takže uzavírám hlasování. Sedm zdrži, se zdrželo, jinak jednomyslně přijato. E, zápis této schůze bude předán na začátku příštího zasedání ke schválení. Ty e, schválené rezoluce e, předám příslušným grémím a osobám. Tím to Vírám, přešuji zasedání Evropského parlamentu. Přeji